Dobrý večer. Dobrý večer. Děkuji, že jste přišli a projevili tak velký zájem o naše dnešní téma. Chci vás vyzvat, abyste se posadili, abychom mohli zahájit naše jednání. Chci eh, jménem členů výboru Envy přivítat naše kolegy z ITRE pro tuto zajímavou otázku otázku zprávy energetické unie. Máme dva zprávy, pan Turmes za ITRE a paní Rivasi za Envy. A je mi líto, že opět paní Rivasi se nemohla dostavit, ale jsem si jistá, že pan Turmes bude hovořit jejím jménem. Takže máme tedy jednání s milým předsedou Buskem z výboru pro průmysl a než dám slovo panu Turmesovi, chci požádat pana Buska, aby řekl několik slov k této zážitosti, kterou jsme tak trochu unesli s ITRE. A je škoda, že tu není paní Rybazy, protože tato vlastně, ta ten únos způsobila. Děkuji mnohokrát, vítám vás všechny, vítám členy ITRE i výboru ENVY je to velmi důležitá záležitost, protože zpráva energetické unie vlastně přemostuje, spojuje všechny legislativní návrhy o energetické unii, ale zejména obnovitelné zdroje účinnost a vlastně dává to pravomoci Evropské komisi a Evropskému parlamentu, aby postupoval dále s energetickou změnou. Takže z tohoto hlediska nesmírně důležitý legislativní návrh, který přemostuje oborové návrhy, jako jsou obnovitelné zdroje a podobně. Také jste obdrželi ve svých složkách Zápis je na 21. června 2017. Pokud nejsou námitky do konce dnešního jednání, tak ji budeme považovat za schválené. Děkuji mnohokrát, paní Moran, za to, že budete spolupředsedat se mnou. A nyní bychom je začít tady zpravodaj. Obracím se na vás. Děkuji, pane předsedo Busku. Jak už bylo řečeno, začneme zpravodaj Začneme s panem Turmesem. Máte slovo, Klóde, na 6 minut, prosím. Děkuji mnohokrát. Spíše bych využil dvě nebo tři minuty a ponechám si víc času na závěr, protože rád bych... Já už jsem skoro venku ze sálu, ale hrál jsem Libera v Kopané a stál jsem vlastně za celým týmem, úplně vzadu, takže já jsem úplně za vámi a chci vás všechny pozdravit. Chtěl bych mít trochu více času na závěr, protože myslím, že je slušné odpověd na vaše otázky. A po tomto víkendu a všichni ti, kteří neletěli na Floridu nebo cokoliv jiného, tak eh, myslím, že většina politiků pochopila, že eh, klimatické změny nejsou žádným podvodem a Číňanů, kteří chtějí zničit americký průmysl nebo evropský průmysl. Klimatické změny probíhají teď. A je to asi nejvážnější problém lidstva v tomto století a existuje obsáhlá vědecká literatura na toto téma. Když jsem se do toho pustil, to bylo v roce 1988, německý Bundestag vydal dokument, měli vyšetřovací komisi o klimatických změnách. A v tomto dokumentu už tehdy byly odstavce, když se moře zahřeje na teplotu více než 27 až 28 stupňů, tak se změní větrná dynamika, dynamika větru a to přesně nastalo tento víkend, takže nic nového, ale problém je, že jsme přišli o mnoho času. Klimatická změna je problém objemu. Není to otázka, jak budeme na nule v roce 2050, a otázka je, budete lítat takto nebo takto do roku 2050. Jak se dostaneme do roku 2050? Takže všichni, kteří měli matiku ve škole, pochopí, že když chcete snížit objem, tak nemůžete se nestarat o tu dráhu na samém počátku. Všichni věci nám říkají, že jde o problematiku dalšího desetiletí. A chceme vytvořit koncept uhlíkového rozpočtu tak jako v rodině musíte vědět, co vydáte na začátku týdnu, aby vám zbyly peníze na konci týdne. Takže uhlíkový rozpočet a také se to týká ambicí. Podle mě existují dva optimizační faktory, které do toho musíme zapracovat. Ekonomická optimizace, optimalizace a já navrhuji jako ekonomický optimalizátor makroregionální partnerství. Pokud vytvoříme například v Balckém, u Balckého moře je nerelevantní, pokud eh, se vítr vlastně bude prohánět na finském, švédském nebo estonském moři. Ale proč se nepustit na to, do studie o optimálních místech? Možná to bude v polských vodách dokonce. A tam vybudujeme s podporou rozpočtu EU levnou velkou větrnou elektrárnu a to platí také v jeho východní Evropě. V Rumunsku fouká skvělý vítr a ten může prospět i dalším zemím. A já bych mohl takhle pokračovat dál. A neměli bychom si nic namlouvat to se netýká koncenzu mezi politickými stranami. Ty změny, které potřebujeme na technologické úrovni, u budov, v dopravě, v energetice, v zásobování elektřinou, to jsou změny, které potřebujeme i ve společnosti a musí dojít ke společenskému koncenzu. Takže je úplnou iluzí, že jedině vlády, státy to zvládnou. Michel a já navrhujeme partnerství mezi vládami, městy, nevládními organizacemi a s firmami. Potřebujeme v národních plánech prostor, kde můžeme jednat nejen o námětech o klimatických změnách, ale také o tom, jak a kdo to dá dohromady a jak budeme postupovat dále. Děkuji vám mnohokrát a těším se na vaše otázky. Děkuji. Já se nejdříve zeptám na ty větry, které foukají v Rumunsku, ne, že bych o tom něco věděl, ale zdá se, že to znáte lépe. Stínový zpravodajové jako první. První je Gunnar Höckmark. Děkuji mnohokrát a děkuji i zpravodaji. Je to velmi ambiciózní balíček, který nám předal. A je nesmírně ambiciózní. A možná, a to je kompliment, ale také vyjádření postoje, možná je to vlastně taková, tak, takový soběstačný dokument. A já bych se rád držel návrhu komise jako východisko mám jinou zkušenost, než měl pan Turmes v roce 88. Já jsem byl jedním z mála, kteří spolu s dalšími kolegy ve švédském parlamentu spustili první návrh stropu, pokud jde o emise dioxidu uhlíku. A tehdy to nebylo příliš eh, populární, ale podařilo se nám získat většinu. A to mě naučilo jednu věc. Tyto věci nikdy nedosáhnete toho, aby tím, že si stanovíte cíle. Je potřeba spustit mechanismus, který umožní rozvoj. Nám se podařilo zajistit, zabezpečit jadernou energii, ale také otevřít pole pro bioenergie a další obnovitelné zdroje energie. A podařilo se nám toho dosáhnout na základě poptávky a inovací. Nebylo to naplánováno nebo politicky rozhodnuto a nebyly stanoveny jednotlivé kroky, ale existoval rámec. A já si myslím, že je pro nás důležité, abychom postupovali stejně. Všichni víme, že musíme dosáhnout eh, cílu pařížské dohody. Nechceme se v tom hádat s panem Trumpem. Ale všichni víme, že musíme dotáhnout do konce a dosáhnout energetické unie. se všemi pozitivními dopady, které to bude mít. A já si myslím, že za prvé je důležité, abychom se drželi té zprávy. Tato zpráva není o rozvoji nových politik, je o zajištění toho, aby existovala energetická unie, která bude schopna plnit své závazky. To je první věc. Druhá věc, musíme zajistit, že budeme schopni umožnit nástup nových zdrojů energie, nových konkurentů, kteří poskytnou evropským občanům nové, udržitelné a vůči životnímu prostředí přátelské zdroje energie a poskytnou nám energii, která nám zajistí a udrží konkurenceschopnost evropské ekonomiky. Potřebujeme obojí, protože jinak nebudeme úspěšní ani v jedné oblasti. A třetí věc, pokud jde o regionální spolupráci. Musíme být opatrní a otevřít se regionální spolupráci podle názoru jednotlivých členských států a musíme sledovat strukturální změny, které určují eh, potřebujeme energetickou účinnost a tržně motivované změny. My v oblasti zprávy nechceme vymýšlet nové politiky, ale chceme zajistit, aby energetická Unie mohla plnit své závazky a my mohli splnit své politické sliby. Děkuji. Eh, děkuji vám, pane <clears throat> Kmarko, a nyní paní Dalaj. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat spoluzpravodům za výměnu názorů, která proběhla a doufám, že úmysly a cíle jedné každé politické skupiny budou zohledněny, abychom dospěli k široké dohodě v našem parlamentu. Podle mého názoru zpráva energetického účtu musí být nástrojem, který zajistí správnou koordinaci mezi jednotlivými politikami v oblasti energie a klimatu a dosažení cílů pařížské dohody. Ta zpráva ukáže cestu, kterou máme následovat. Všechny členské státy se musí zúčastnit, ale ten text musí představit obecný rámec a ne, ne, neměl by to být podrobný rozbor následných kroků. Musíme členským státům umožnit flexibilitu, protože ty jsou nejkompetentnější, co se týče znalosti vnitrostátní situace, aby mohli přizpůsobit svůj energetický mix. A naproti tomu členské státy budou vázány závazky, které na sebe vezmou. Je třeba dát prostředky Evropské komisi, aby lehce ověřovala pokrok jednotlivých členských států. A musíme se ujistit, že kolektivně dosáhneme evropských cílů. A jednou z možností je u obnovitelných zdrojů energie využití benchmarku a, a ukazatelů, které budou stanoveny pro každý členský stát. Tento přístup se mi zdá pragmatičtější a realističtější než lineární dráha a všichni víme, že vývoj nejde po přímce. Pokud jde o obchodní spolupráci, nebudu se vracet k vyjádření kolegy Hekmarka, naprosto to sdílím. Když budeme pragmatičtí a umožníme každému, aby šel ku předu podle vnitrostátní situace, které čelí, když omezíme zbytečnou administrativní zátěž a budeme povzbuzovat a nebudeme stanovat příliš závazné, příliš vzdálené cíle od reality, tak se nám podaří jít všichni pospolu směrem, který bude správný. Děkuji. A paní Griffin. Děkuji. Eh, pan předsedo, paní předsedkyně, nejprve chci poděkovat zpravodajům za ambici této zprávy. Velice mě eh, těší, že opět dochází ke spolupráci mezi ITRE a INVE a spolupracovali jsme s Sorino a jsme přesvědčeni, že toto je opravdu eh, příspěvek vpřed. A opravdu je to ambiciozní zpráva, která by podpořila naše závazky, pokud je o COP21 a pak by se také zlepšilo zdraví a životní prostředí evropských občanů. Naše pozměňovací návrhy sledují tři návrhy. Propojit cíle energie a klimatu a závazky z toho vyplývající společně. Potřebujeme ucelený přístup k přechodu energií a ke změnám klimatu. Jinak totiž nedosáhneme cílů stanovených pro roky 2030 a 50 na základě práce Pepe eh, ohledně eh, obnovitelných zdrojů musíme být ambiciozní. Je tedy eh, také velice negativní úloha energetické chudoby v životech evropských občanů a proto tady máme příležitost, abychom dali závazky členským státům, aby skoncovali s touto chudobou a aby podnikli příslušné kroky a aby také došlo k vytvoření spravedlivého fondu pro přechod a jedná se o energetickou spotřebu a e, zvyklostí, což se musí změnit a zase budeme potřebovat příslušné kvalifikace, výcvik a podporu pro ty, kterým se změní podstata jejich práce vzhledem k tomuto přechodu. Musíme mít na své straně lidi. Vítám přístup eh, zpravodajů a vítám i zatím pozměňovací návrhy LDA a FDD a velice se těším, že budeme spolupracovat tak, aby i ostatní skupiny spolu s námi spolupracovaly na tomto ambiciozním ambiciozním cíli. Děkuji, eh, pan Zorino. Ehm, zatím nefungoval mikrofon. Eh, je to naprosto životně důležitá záležitost aby politika spojen, týkající se energetiky a změny klimatu se spojila a abychom také příslušným způsobem zajistili plánování ze strany členských států. A na konci tohoto procesu bychom měli mít hladě, hladčeji fungující Evropskou unii, lepší energetickou politiku a eh, měli bychom být v souladu s cíly nastolenými pařížské dohodě. Práce zpravodajů je vynikající a už teď se nám podařilo eh, učinit pokrok na schůzích stínových zpravodajů. A tak vidíme, že opravdu to máme na dosah abychom eh, dospěli k eh, velice efektivní dohodě mezi našimi výbory. taková, která by nám rovněž umožnila, aby eh, nás pak podpořila většina poslanců na plenárním zasedání. Proto je naprosto důležité, abychom si uvědomovali toto. Ano, je třeba mít v souladu politiku energetickou a změny klimatu, ale zároveň musíme myslet na udržitelnost. Musí tady být hladký přechod na nové energie a musíme se na to dívat také z hlediska kvality. Musíme podporovat výzkum, vytvářet pracovní příležitosti, eh, dávat podnět k investicím a podobně. Proto musíme pracovat s touto zprávou jakožto s východiskem. Je to vynikající projekt našich dvou výborů. Můžeme těžit z toho, co už bylo uděláno, abychom získali potřebnou podporu. Jde nám o to, aby tady bylo výrazné stanovisko celého parlamentu, které se projeví na plenárním zasedání. Na konci vyjednávání bychom měli dospět k komplexní a koherentní zprávě v souladu s pařížskou dohodou. A celá Evropská unie by pak tuto dohodu měla podpořit, tuto zprávu měla podpořit. Proto ta zpráva musí být velice úspěšná. A za naši skupinu SND eh, jsme ochotni projevit flexibilitu vůči ostatním pracovním skupinám zájmy dosažení tohoto cíle. Ano, to je vynikající, co jste tady právě prohlásil, pan Tošenovský. Děkuji za slovo. will speak in my mother language. Eh, já bych v prvé řadě chtěl velmi poděkovat zpravodaji za eh, tu obrovskou práci, kterou odvádí a za návrhy, které předkládá a které nejsou samozřejmě zdaleka jednoduché v rámci diskuze. Chtěl bych i ocenit to, co říkal Claude dnes, eh, že potřeba dostat do těchto zpráv eh, ekonomické charakteristiky, protože eh, nemůžeme jen vršit určité představy, aniž bychom měli ekonomicky zdůvodněné a představy, co to způsobí v rámci ekonomiky jednotlivých států. Eh, určitě bych se připojil ke kolegům Gunarovi Hekmarkovi a, a dalším, že eh, je velmi důležité to, co říkal, aby to státy, jednotlivé členské země měly v tom našli motivační aspekt a nebyla to jen administrativní příkaz splňování určitých kolonek a administrativní vyplňování tabulek, ale tak, aby to bylo motivační, aby eh, v tom viděli svůj cíl do budoucna. Proto se připojuji i k paní kolegyni, když hovořila o tom, že je potřeba nechat státům určitou flexibilitu v jejich rozhodování, protože jednotlivé státy se velmi liší geograficky. Je samozřejmě jiná situace pro stát ležící u moře s velkou větrnou zásobou nebo velkými větrnými prostředky a pro stát, který je ve vnitrozemí a není tak úplně jednoduché naskládat. Rozumím tomu, když se hovoří o regionální spolupráci, ale ta už v současné době běží. My, aniž bychom si to uvědomovali, změna energetiky napříč celou Evropou je obrovská a již v současné době se zcela změnily přenosy energetické mezi jednotlivými členskými státy. Měl bych proto trochu obavu, abychom eh, takovýmto návrhem eh, nevytvořili příliš mnoho administrativních, nových administrativních kontrolních mechanismů, které nám zvýš, zvýší jenom administrativu, ale zmizí nám ten obrovský motor který je věda, výzkum, aktivita lidí, motivace, protože mohu se dostat k levnější energii, rozumnější a ne, že to nějaký úřad napíše, že máme dopl- naplňovat 1,5 Proto i my se velmi, velmi opatrně stavíme k lineárnímu faktoru, protože nemůžeme přece natvrdo předepsat, každý rok uděláte 1,5 nebo nějaké procento a musí toto každý rok. Přece technika se chová zcela jinak. Jeden rok udělá možná 4% a další, další. Takže těším se na spolupráci a věřím, že eh, se nám podaří najít rozumné, rozumný návrh, který skutečně věc bude posouvat dopředu. Děkuji. Thank you very much for the next speaker. Ask you, Mr. Thank you. Nyní bych požádala pana Buska Děkuji, děkuji eh, mnohokrát za to, že jste předsedala na tom první části našeho zasedání 1500 pozměňovacích návrhů. Skutečně členové výboru NVA i TRA byli mimořádně aktivní. A e, to je výborné i pro práci našich e, zpravodajů. Čeká je velká práce, nejspíš takových 50 kompromisů, neli víc. Takže máme ještě hodně práce před sebou. Teď přejdeme k dalším stínovým zpravodajům. Bohužel někteří plenár, e, jsou pořád ještě na plenárce, takže se dostaví později, takže to pořád ostatně nebude obvyklé. A máme tady zástupce EFDD, pana eh, kolegu eh, Dario Tamburano, který zastupuje výbor ITRE. Tak prosím, pane kolego, máte slovo. Grazie. Děkuji. Pane předsedo, děkuji za slovo. Zpráva energetické unie je obrovský projekt, to si všichni uvědomujeme, máme ambiciozní cíle. Energie je kořenem změny klimatu. Máme před očima eh, ničivou sílu hurikánu v Texasu a na Floridě a i devastaci méně známých oblastí, jako je Sierra Leone, Bangladeš. Ty se nedostávají do zpráv médií tak často. Máme záplavy v Láciu, v Toskánsku, v Itálii každoročně. A můj soused u nás doma měl zaplavený sklep. Zdá se, že i novorozenci si pomalu zvykají na situaci záplav. Stává se normální součástí jejich života. Evropská unie musí být průkopníkem obnovitelných energetických zdrojů a také ve správě energie. Musíme dodržovat pařížskou dohodu, nesmíme z ní ustupovat. na eh, světové scéně je jeden zástupce, jeden představitel, který eh, se eh, jí nechce řídit, nemusíme ji jmenovat. Máme ten původní dědičný hřích, nedostatek ambicí. Řada předřečníků již hovořila o tom, že máme 40 obnovitelných zdrojů je možné také 50%, z 50% eh, dosáhnout lepší účinnosti energie a tak dále. Někteří říkají, že to nestačí, že to je málo ambiciózní, ale eh, my jsme teď eh, v historické chvíli v situaci čen a často nezbývá situace vykreslována černobíle jsme svědky nového vývoje v oblasti ekonomiky. Uvědomme si, že peníze, které máme, můžeme opravdu účinně využít. Jsou lidé, kteří skutečně trpí, ku příkladu v oblasti v eh, odvětví zemědělství, a nejenom o nich. Eh, o ně. Eh, čím budeme krmit naše děti? O to tady přece běží. To je problém, před kterým stojíme. Stabilita klimatu je odpovědnost, kterou bychom na sebe měli vzít. Podpořme ambice našich zpravodajů. Skutečně musíme vyhrnout rukávy a věnovat se tomu. Zpráva energetické unie má i sociální dimenzi. Lidé se často zaměřují pouze na trh, ale trh eh, není vždy schopen uregulovat ekonomiku a nebo politiku celých kontinentů. Děkuji, kolego, za vaše poznámky. A, a eh, dalším a, eh, stínovým zpravodajem, a, zástupcem ENF, e kterého zde máme, je kolegyně Mirel Dornáno. Děkuji, pane předsedo. Je chválihodné se snažit o snížení našeho otisku, pokud je o životní prostředí a o zabezpečení dodávek energie. Ale přesto energetická unie, která by vynucovala závazné cíle pro všechny členské státy, není opodstatněná z hlediska pravomocí Evropské unie. Připomenu, že z hlediska smlouvy o fungování Evropské unie členské státy si stanoví sami svůj energetický mix. Evropská unie nemá žádnou pravomoc, aby jim vnutila určitý, určitou změnu přístupu k energetice, což by mělo také katastrofální dopady na ekonomiku v těch regionech, které spoléhají na fosilní paliva. A pro tyto oblasti komise nemá žádný plán konverze, který by byl životaschopný. Komise také nemá dlouhodobá řešení, pokud jde o energetickou soběstačnost, která je zatím pouze božným přáním. Plynovod Nabuko, který má snížit závislost na ruských dovozech, skončil velkým neúspěchem. Jak dát Biankošek Evropské unii pro budování energetické unie, jejíž dopady a předpoklady jsou špatně definovány a je třeba se držet pravomoci členských států tak, jak jsou upraveny ve smlouvách. Děkuji vám. Thank you very much, madam. Uh, colleagues... Kolegové Gerbrandy Konečná, Petičiny, pravděpodobně Eh, se dostaví o něco málo později, protože jsou ještě na plenárním zasedání. A proto přejdeme k dalším řečníkům. Paní Françoise Grostet. Merci beaucoup. Děkuji, pane předsedo. Řada věcí už zazněla. Připomenu, že tento návrh o zprávě energetické unie je centrální a propojí jednotlivé návrhy o energetice které v současnosti projednáváme. A e, musí přesto zůstat obecným rámcem, protože musí umožnit určitou flexibilitu pro členské státy. E, moje zkušenost po řadu let v Evropském parlamentu mi ukazuje, že příliš náročné směrnice vůči členským státům vlastně znamená, že se nic neudělá. Máme pařížskou dohodu a je třeba dodržet závazky plynoucí z pařížské dohody. Ale je zásadní, aby každý členský stát mohl využívat tuto míru flexibility, aby sám stanovil orientaci, na kterou zvolí, pokud jde o dodržení závazku z Paříže. Členské státy předloží určitou orientaci podle jednotlivých technologií, Zvolí si průmyslovou orientaci, kterou upřednostní podle specifických rysů příslušných států, protože energetická situace se liší v jednotlivých členských státech. A státy mají volnost zvolit svůj energetický mix. Zdá se mi pozoruhodné, že v národních plánech se také analyzují dopady národních opatření například eh, na cenu uhlíku, což bude zásadní pro upřednostnění investic s nízkým uhlíkovým dopadem. Ano, buďme nároční, samozřejmě, co se týče dodržení závazku z Paříže, ale ponechejme flexibilitu členským státům a samozřejmě vyžadujme, aby byla přijata správná rozhodnutí a aby bylo možné tato rozhodnutí také analyzovat. Děkuji. Děkuji. Dále paní Pelá de Kaze. Děkuji, pane předsedo. I já budu stročná, protože to, co jsem chtěla říci, řekli mnozí řečníci. Eh, opakovaně tady zaznívá termín flexibilita. Mnozí z nás eh, jsou v názoru, že je potřeba aby zpráva byla dostatečně obecná, aby umožnila flexibilitu. Ale cílem přece je snížit eh, skleníkové plyny. Proto je potřeba dosáhnout účinnosti. A proto je potřeba zajistit, aby každý členský stát eh, mohl mít hmatatelné a flexibilní příspěvky tomuto cíli podle toho, co má největší potenciál v každém členském státě. Členské státy by neměly být nuceny k vypracovávání národních plánů na obnovitelné energie nebo e, určitých technologií. Další důležitý aspekt e, energetické unie je toto. Musíme si uvědomit, že 12 z 28 členských států ještě nedokázali Eh, vlastně eh, dosáhnuté 10% elektrické interkonektivity. Takže jednotný, jednotný energetický trh je eh, pouhým snem. Proto jsem podala řadu pozměňovacích návrhů i další kolegové, co se týče interkonektivity, propojení musíme se zasadit o eh, projekty ve společném zájmu, co se týče interkonektivity. Tak, aby členské státy mohly také naznačit, jak eh, těchto cílů dosáhnout, aby toto komise mohla měřit a ty členské státy, kterým chybí eh, interkonektivita, by se měly zaměřit více na obnovitelné zdroje a také říci, jaké další náklady poplynou z nedostatku interkonektivity. Děkuji. A dále pan Javor. Děkuji, pana předsedo. Já se připojuji k řadě bodů, které zde v debatě zazněly a chci tedy pouze poznamenat dvě věci. Za prvé, připomínám výsledek hlasování minulý čtvrtek eh, ve výboru ENVY a to je směrnice o energetické účinnosti. Eh, výbor ENVY eh, souhlasil a podpořil velice ambiciózní stanovisko k této směrnici, které směřuje k posílení cílů v roce 2030 na závazných 40 Mně se velice zamlouvá výsledek tohoto hlasování, ale chci připomínat, že tyto ambice se stanou skutečností, budeme-li mít skutečně silný režim zprávy, který podpoří ty cíle, které jsme si e, stanovili e, v tom balíčku čistých energií neboli je nezbytné mít e, jasný, silný režim zprávy, tak, aby se uskutečnilo to, co jsme ve výboru Envy odhlasovali. Jak co se týče úspory energií, ale také na poli obnovitelných e, zdrojů a čisté energie. A také jsem pro silné zaměření e, na energeticky chudé domácnosti, Zvláště článek 19 a 29 jsou v tomto směru velice důležité, povedou k dosažení systému, který skutečně podporuje ty nejzranitelnější domácnosti v Evropě a umožňuje jim eh, vymanit se z energetické chudoby. Takže tyto články 19 a 29 vlastně eh, Upozorňují na to, že téměř 100 milionů evropských občanů žije v rámci energetické chudoby. Nejde jenom o energetické úspory a obnovitelné zdroje, ale i eh, je potřeba pomoci těmto eh, energeticky chudým domácnostem. Děkuji, kolego. Dále pan poslanec Korinike. Pane předsedo, eh, Naslouchal jsem váženým zástupcům zeleným, kteří eh, chtějí bojovat eh, proti globálnímu oteplení, jsou ochotni eh, falšovat výsledky a lhát. Prostě říkají, že všichni věci se na něčem shodly, to je lež. Mohlo by se říci, že je to spíše problém pro psychiatra než pro vážnou politickou diskusi, ale ve skutečnosti tomu tak není. Evropská unie má Eh, lidi, kteří mají konkrétní politický cíl a vlastně už se to projevovalo před eh, mnoha lety. Je to nulový růst. A je to proto vlastně, aby byl nulový růst, aby nedocházelo k hospodářskému růstu. To je cíl, eh, to, kterém se samozřejmě neříká. Všechny ty keci jsou jenom proto, aby se skryl tento skutečný cíl. Děkuji. Ano, já vám, pane poslanče, velice děkuji za vaše připomínky. Konečné. A teď dám slovo paní Konečné, která je stínovou zpravodajkou za GUE. už, jste, e, už jste přišla, prosím, máte slovo jako stínová zpravodajka. Děkuji, pane předsedo, a omlouvám se, protože teď rovna na plénu vlastně přímo probíhá také něco, co zcela úzce souvisí uh, Eh, nebo debata, která zcela už se souvisí i, i s tím, proč jsme se dnes tady společně sešli. Eh, takže se omlouvám ještě jednou za to spoždění. Eh, na naší společné schůzi v červnu jsme doufali, že zpráva ke zprávě energetické unie bude hodně diskutovaná a já musím říct, že dnes doufám, že do hlasování v listopadu opravdu i o protichůdných účincích jednotlivých opatření balíčku diskutovat budeme. Balíček již v názvu říká, že má být pro všechny. Z mého pohledu to znamená, že tak musí mít hlavně ohled na nákladovou efektivitu. Opatření, která si navzájem snižují účinek, nelze považovat za efektivní a podle mě jsou tudíž nesprávná. A pokud otázka překlivu jednotlivých politik nebude řešena, budeme se prostě chovat nezodpovědně. Víme, jaký chceme hlavní dekarbonizační nástroj, říkáme stále, že EU ETS, Ptám se vás, kdo v pozměňovacích návrzích na tento aspekt upozornil. Jsem ráda, že se nás takových pár ještě našlo. Například kolegové Piper a Virkunen a nutnost řešit, překry, na nutnost řešit překryvy upozorňují také. Jen můj přístup jde ještě o krok dál, protože myslím, že by měla být jasná odpovědnost za kalkulaci množství povolenek a myslím, že by, měla být sama, že by za ní měla být zodpovědna sama Evropská komise Neměli bychom vést debaty, zda překryvy jednotlivých politik řešit, ale vést debaty o tom, jak je řešit. Mezi 17 pozměňujícími návrhy jich je hrstka, více i méně ambiciózních, a je také naším úkolem na ně upozorňovat radu, kde jednání o nařízení zdaleka nejsou tak daleko a myslím si, že, nebo troufnu si říct, že jsou snad i na začátku. Máme proto ostatně i schodu a to přesto, že nemůžu říct, že bychom byli nadšeni jako NGL v červnu ze zprávy kolegy Pipera o provádění současné směrnice o energetické účinnosti. Vy všichni, kteří jste ji odhlasovali, musíte respektovat to, že z této zprávy vyplývá, že návrhy pro energetickou účinnost v případě přijetí povedou k poklesu ceny emisních povolenek a tedy k dalšímu rozkladu systému EU ETS. To jste v červnu tohoto roku odhlasovali, kolegové bez ohlednění překryvů bude docházet nadále k systematickému přebytku kvůli rozšiřování obnovitelných zdrojů a následnému ušetření naprosté většiny požadovaných úspor oxidu uhličitého. Cíl pro energetickou účinnost pak přidá další úspory, čímž se ušetří i emise. Takovýmto přístupem si účinek dekarbonizace naopak oslabíme a opatření zaplatí všichni Evropané. Smyslem zprávy energetické unie je sladění jednotlivých politik mezi členskými státy Mělo by tak být logické řešit i sladění jednotlivých opatření tak, abychom dosáhli hlavního cíle a tím je dekarbonizace. Jednotnost samozřejmě očekávám i ve výši samotných cílů a nesmí dojít k tomu, aby při jednání o nařízení nebyly respektovány cíle dohodnuté při jednání o jednotlivých směrnicích. Děkuji vám za pozornost. Uh, thank you very much, madam. Uh, Petr Líze. Děkuji, pane předsedo. I já se musím eh, omluvit za pozdní příchod eh, vzhledem eh, k té debatě o emisích z letecké dopravy na plenárním zasedání. Podle mého názoru obě dvě ta témata, to, co běží na plenárce a na této naší debatě, vlastně to spojuje ochrana klimatu a pařížská dohoda a ochrana klimatu bohužel v posledních dnech Eh, se stalo smutně aktuální. Eh, jistě, že eh, rozmary počasí nelze pouze, ne ne, rozmaru počasí nelze pouze vinit změnu klimatu, ale to, co vidíme, co se děje v Karibiku a jinde, to by se nedělo, kdyby nešlo o změnu klimatu. Proto je nejdůležitější, aby Eh, tato zpráva zvládla dekarbonizaci a já také souhlasím s tím, abychom rychleji eh, postupovali v oblasti energii, ale pro eh, moji frakci je také důležité, aby, aby, abychom otevřeli neutrální technologie. Co se týče dlouhodobého cíle, je potřeba precizovat návrh komise. A co se týče roku 2050, měli bychom dosáhnout dekarbonizace, ale technologicky být otevření. V jiných oblastech to možná bude eh, možná obtížnější, tak jak tady asi už zaznělo. Jde tam eh, mezi 80 až až 85 eh, procenty. A jinak, co se týče zprávy v oblasti obnovitelných zdrojů, můžeme o tom mluvit dlouho. I pan Javor zase hovořil o 40% energetické účinnosti. EPP minulý týden hlasoval proti. Můžeme mít argumenty různé, ale e, asi je zbytečné se o to hádat. Měli bychom se zaměřit raději na jiné kompromisy a e, nejenom hovořit pouze o těch závazných e, národních cílech, které nikdo nechce plnit. Musíme se musíme hovořit o tom, jak dosáhnout evropských cílů i bez toho. A já také společně s EPP eh, navrhuji benchmarky a byl bych velice rád, kdyby se podařilo je ve finále eh, prosadit. Místo toho, abychom hovořili jenom o něčem, o co prosadit nepůjde. Děkuji. Děkuji, pane kolego, za vaše poznámky. A nyní eh, dáme slovo zástupci Evropské komise, to je paní Richards ředitelka na DG Energie. Máte slovo. Děkuji, děkuji za tuto příležitost vyslechnout vaše prezentace. Bylo to velice zajímavé, my velice obdivujeme ty zvýšené ambice parlamentu a uvědomujeme si, že je to velice pozitivní aspekt. Na druhou stranu se domníváme, že eh, ty cíle, které se týkají eh, těch eh, jednotlivých oblastí by měly být ukotveny v různých specifických eh, právních předpisech. Celý ten balíček a jeho harmonie je také důležitá. Eh, připomínám poslední naše eh, setkání těchto dvou výborů s vámi a paní Valian zase poukázala na důležitost toho, abychom toto nazírali jako na celkový balíček legislativních aktů. A dále celý tento balíček je naprosto v souladu s energetickým přechodem, bojem proti změně klimatu, ale také poskytuje příležitost co se zvýšeného ekonomického růstu a pracovních příležitostí. Takže to není politika nulově růstová, to chci zvláště zdůraznit. A také z obecného hlediska chci říci, že my jsme doufali, že bude možné postupovat velice rychle a vydat signál zbytku světa, že Eh, své pařížské závazky myslíme vážně a že budeme schopni postupovat ku předu co nejrychleji. Na druhou stranu samozřejmě respektujeme eh, vaše eh, veškeré příspěvky, komentáře a názory, které zde zazněly. Ráda bych se vyjádřila k několika konkrétním aspektům. Toto je oblast, to nařízení o zprávě bude respektovat eh, kolektivní eh, vlastně eh, úspěchy energetické unie, zvláště cíle klimatu do roku 2030. Budeme se snažit dosáhnout schody i se zpravodají, co se týče balíčku čisté energie. A je nám jasné, že Eh, využívání těch vnitrostátních eh, energetických trajektorií je eh, důležité. Vaš, váš návrh toto mít jako Eh, závazná je velice zajímavé, to si ovšem musíte prodebatovat mezi sebou. Lhůta na předložení těch vnitrostátních plánů je také důležité, protože to bude zárukou efektivity celého procesu a také vydat časné investiční signály. Někteří z vás o tom hovořili. To je důležitý signál pro, eh, pro eh, trh i podniky. Zase v návaznosti na pařížskou dohodu. Domníváme se, že Evropský parlament bude hrát důležitou eh, roli při udržení ambicí celého tohoto návrhu. Velice si vážíme vaší podpory regionální spolupráce, i podle nás je zvláště důležitá v této oblasti. Jediná výhrada v tomto eh, ohledu je snad to, že bychom neměli být příliš restriktivní v identifikování specifických regionů. My víme, že e, energetické odvětví e, prošlo obrovskými dynamickými změnami v nedávné době. To, co je region pro elektřinu, může být e, jedna oblast, to, co je regionem pro plyn, může být oblast geograficky jiná, neboli musíme být flexibilní, abychom dosáhli optimální řešení ve všech těchto oblastech. Nepostupujeme restriktivně podle pouze hranic a tak dále, ale regionální spolupráce je naprosto zásadní a propojení mezi členskými státy skutečně pomůže ustavit skutečný jednotný trh pro energii, což také je důležité i pro zahraničí. Eh, hovořili jste o celé řadě eh, nebo eh, nabídli jste celou řadu velice zajímavých a ambiciozních pozměňovacích návrhů, budeme o nich hovořit. Nezapomínejme ani na debatu, která probíhá na radě a další aspekt, eh, kterého jste se mnozí vás, z vás dotkli a který také bereme velice vážně, energetická chudoba. Tento konkrétní problém musíme v budoucnu vyřešit. Jestli by vám nevadilo, dovolila bych si hovořit ještě o chvíli déle, protože kolega z DG Klima eh, odešel, ale nechal mi své, eh, mi své poznámky, takže možná můžete zastavit počítadlo. Je to tak? Mohu? Dobře, děkuji vám. On má eh, velice dlouhé poznámky, ale některé ty věci zde nezazněly příliš podrobně. Konkrétně eh, chci zopakovat jeden důležitý aspekt, který se týká dlouhodobé strategie EU. Ty cíle do roku 2050, které v některých pozměňovacích návrzích eh, máte. My si vážíme této ambice, ale je poněkud předčasné toto vlastně diskutovat v rámci nařízení o správě co se týče propojování politik a opatření mezi ETS a energetickou eh, účinností zaznamenáváme vaše eh, znepokojení, co se týče integrity ETS. Sdílíme tento cíl, ale rezerva stability trhu, která má být pro prováděna od roku 2019, zareaguje na velké změny v poptávce bez ohledu na to, jestli jsou důsledkem ekonomických faktorů nebo vývoje politik. A co se týče závazných lhůt a zajištění, aby členské státy netrpí eh, zbytečnou byrokracií, což je také eh, určitá stránka těch vnitrostátních energetických plánů, jsme eh, trochu zpřísnili některé lahůty v tomto nařízení, abychom zajistili tedy harmonizovaný harmonogram a snadnější spolupráci členských států v tomto kontextu. Pak tady má ještě několik poznámek co se týče e, strategie a politiky e, změny klimatu a, a potom e, a potom ještě některé další otázky, k nímž ale jste se zde nevyjadřovali, takže to písemně probereme, až budeme hovořit o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Děkuji, děkuji za vaše komentáře a není na čas, na čas aby vystoupil naši zpravodajové, tedy pan Claude Turmes. Paní Rivaři tu není, takže máte slovo, Claude. Děkuji mnohokrát. Pokusím se zareagovat na některé, ne snad na všechny podněty. Gunnar Höckmark má pravdu, když říká, že trhy musí sehrát významnou úlohu. Ve světě, kde máme 100 tisíc obnovitelných zdrojů, tak nebude žádný úředník to nemůže zvládnout, ale cena na trhu, ano. Na druhé straně, Gunare, když eh, říkáte, že úspěšná politika obnovitelných zdrojů ve Švédsku se opírala o zelené certifikáty, ten trh je uměle vytvořen určitými politiky. Vy a další ve Švédsku to vytvořili. Takže pokud stanovíte cíl, trh s ETS je naprosto umělým trhem. A články ve směrnici jsou naprosto umělé, ale vysoce potřebné, podobně jako zelený certifikát ve Švédsku. Takže vlastně politika definuje tyto trhy. A myslím, že bychom to měli uznat. A proto potřebujeme cíle. A druhá věc, nepodceňujte infrastrukturu. Můžete mít nejlepší, a pan Kaněte za to bojuje, nejlepší kvóty pro elektromobilitu. Pokud nejsou dobíjecí stanice, tak si nikdo elektromobil nekoupí. A nebudete mít jedinou offshoreovou větrnou turbínu, pokud nebudete mít infrastrukturu. A podívejte se na úspěšné země. Německo, Dánsko, Nizozemsko. Všichni mají tendering až po úroveň zásuvky. A potom vlastně z toho odejmete to riziko. Ne, potřebujeme plánování tak, jak se plánovalo v komunistických zemích, ale potřebujeme vizi a potom mix infrastruktury, která bude obrácená do budoucnosti a k trhu. Za druhé, paní Delaje, vy jste velmi dobře zmínila jednu věc srovnatelnost mezi jednotlivými národními plány. Vy jste uvedla, že je potřeba ověřit velmi jednoduše, jak chcete ověřit plány 2050, pokud jedna země může poslat 150 stránek a druhá země dvě stránky a půl. A můj pozměňovací návrh spolu s IDRI a s dalšími institucemi směřuje ke srovnatelnosti, komparabilita, kritéria na půl stránky, ne abychom šli do detailů, ale abychom zajistili srovnatelnost. A za to bude třeba společně bojovat. Pokud je obnovitelné zdroje a minimální trajektorie, je mi líto, ale možná bude třeba, abychom vám shrnuli to, probíhá v radě. Členské státy mezi tím jsou pro minimální trajektory, protože jim také záleží na bezpečnosti investic. A představa, že státy poskytnou indikativně to, co udělají, bez podrobné definice. A, a pokud určitý stát to nesplní, nesplní své závazky, tak to nebude fungovat. A státy to pochopili. A v parlamentu nepodkročíme to, co, na, na čem se dohodly členské státy. Terezo Griffin, vy jste bojovic, bojovnice za inkluzi a máte pravdu. Některá odvětví ekonomiky prodělají. A nesmíme namlouvat promyslu, že uhlí má budoucnost. S uhlím je konec. Ale musíme zajistit, aby ti, kteří pracují v tomto oboru, na tom neprodělali. A musíme zajistit, aby Evropská komise ve svém dalším dokumentu energetické unie nejen předloží finanční prostředky, dá peníze na stůl, ale i další věci. Restrukturalizace uhelné pánve nepředstavuje pouze peníze, ale musíte se poučit a někdy region, který provedl špatnou politiku, nás poučí více než region, který byl úspěšný. Takže tady je třeba tlačit na komisi nejen proto, abychom měli předem určené prostředky pro tyto regiony, ale abychom měli i skupinu expertů, kteří se mohou vydat do těchto regionů. A vím, že Jerzy a další o tom již jednali s panem Elandem. My se snažíme vytvořit konsenzus okolo této představy. A samozřejmě energetická chudoba také souvisí s dostupností financování. Pokud jsem chudý, tak prostě si nemůžu koupit eh, vysoce účinnou ledničku nebo nemohu provést izolaci eh, svého domu. Takže pan Zorino, ano, to se týká Paříže. Ano, nařízení o zprávě je o tom, jak vlády budou plnit závazky z Paříže. A Paříž znamená pětiletý cyklus. Takže musíme i postupně evropskou politiku převést do pětiletých cyklů. A já jsem se snažil to vysvětlit minule. To také posílí bezpečnost investic. Pane Tošenovský, máte pravdu, týká se to i ekonomické efektivity. Co je největší problém ve východní Evropě? Vy jste poukázal na dva správné problémy. Proč větrné turbíny v Rumunsku mají větší nákladnost v kapitálu a stejný producent v Německu má vážený náklady kapitálu 3% a v Rumunsku 20%. Já si myslím, že to je nesnesitelná situace. A proto chci řešení a je třeba, aby byly prostředky na evropské rovně, abychom snížili kapitálové náklady v Polsku, v Řecku, v Rumunsku. A jak budeme postupovat u zemí, které nemají přístup k moři? U vnitrozemských zemí, jako je Slovensko, Lucembursko, Česká republika. To, co já navrhuji, ne tady, ale ve směrnici o zdrojích, tedy usnadněný přístup eh, k tendrům u soláru a offshore energie. Když, proč by nemělo být možné, neměla být povinnost otevřít tender na velký zdroj energie u offshoreu? 10% pro Českou republiku například, 10% pro Lucembursko, 10% pro Slovensko. A to samé by mohlo, mělo být možné u, u velkých solárních zdrojů v Řecku. Potřebujeme solidaritu mezi členskými státy a abychom k tomu dospěli, potřebujeme dialog na politické úrovni. A proto navrhuji partnerství mezi členskými státy. Jedním z problémů v energetické unii je národní přístup a přístup EU 28. A to nevytváří dostatečnou důvěru, protože Důvěra se týká Baltí. Po, důvěra může být také na jihovýchodě Evropy. A já si přeji, aby paní Pilar má, máte velké štěstí, máme mnoho času. Dejte mi 15 vteřin, ale v budoucnosti pro vás dohodneme jednominutové projevy. Já myslím, jako zpravodaj mám určitý čas. Pan, paní Pilar, navrhneme, aby Španělsko, Portugalsko a Itálie konečně vstoupili do klubu, který by umožnil větší interkonektivitu s Francií, protože Franc, tyto země by se měly stát součástí toho centrálního energetického trhu. A tím tedy skončím, kolegové. Děkuji, kolegové, za trpělivost, se kterou jste mě vyslechli. Klode, je mi velmi líto, že jsem vás přerušil. Máme ještě 13 minut. Děkuji mnohokrát. Kolegové, je to skvělé téma. A jak víte, velmi dobře koordinace balíčku čistá energie je nezbytná věc, ale je to hlavně v odpovědnosti výboru ITRE. Ale měli bychom velmi dobře spolupracovat. 1500 pozměňovacích návrhů, kompromisní pozměňovací návrhy, vše je před námi. Děkuji vám mnohokrát za skvělou spolupráci. Jako obvykle, Claude, po, po svém vystoupení okamžitě mizí, to je pořád stejný zvyk. Není to jednoduché. Ve, ve, ve výboru Nv není další takový člen. Vidíte? Je to velmi těžké. Děkuji vám no. Já jsem, Jerži, ve, slyšel každé slovo, které jste řekl. Já, vám, já se loučím s kolegyní a stejně vám naslouchám poslední sdělení z 28. listopadu. Hlasování o této věci v 17.00. V 17.00 28. listopadu 2017 naprosto nezbytné, abyste byli všichni přítomni a dopoledne ve výboru ITRE budeme hlasovat o dvou dalších otázkách. Envy a ITRE společně v 17. Paní Valeán, poslední slovo. Jerzy, bude to tento rok, pokud se to příliš neskomplikuje, takže mějme jasné cíle, jasnou hlavu a přemýšlejme o návrhu komise a přeji vám všem inspiraci, a, abychom mohli dobře pracovat. Přeji vám krásný večer a děkuji vám, pane předsedo Busku.